Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové, můžeme začít. Máme tady už zástupce tří až čtyř frakcí, a to těch nejdůležitějších, takže první bod je přijetí pořadu jednání. Navzdory tomu, co bylo na našem pořadu jednání, tak paní eh, zástupkyně generálního ředitele Světové obchodní organizace paní Sendanu, Sendanuje Rugvabiza dnes bohužel nebude moci přijít, takže budeme muset bod číslo 16 odložit na některé ze následujících zasedání. Schválení zápisu ze schůze sklonené v prosinci, ty máte k dispozici tento zápis. Má někdo nějaké připomínky? Pokud ne, tak, je budeme, eh, tak budeme tento zápis považovat za schválený bod číslo 3, sdělení předsedy. Jako obvykle tedy naše zasedání se bude eh, přenášet živě eh, po internetu, webstreamovat. Chtěl bych tu eh, přivítat pana Felixa Luce po mé pravici, který bude Eh, který nahradí kolegu Korada na sekretariátu, který s námi spolupracoval tři roky. Jde o eh, běžné splnění požadavků pro mobilitu zaměstnanců v parlamentu, takže vás tady vítám, pane kolego. Vítejte v klubu. Eh, jde, jde o velice náročné pracovní zařazení. kolegové mě požádali, abychom odpoledne na začátku z odpoledního zasedání eh, přehráli eh, záznam z našeho jednání. Má někdo nějaké námitky? Nemá, výborně. Bod číslo čtyři. To takzvané nařízení o přístupu na trh jde o vyloučení celou řadu zemí AKT ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání. Jde o ty tzv. dohody o hospodářském partnerství. Jak víte, tak pozice rady v prvním čtení byla oznámena 17. ledna eh, na plenárním zasedání a proto teď tedy následuje řádný legislativní postup pro druhé čtení. Máme před sebou tři měsíce na to, abychom zareagovali s tím, že máme možné prodloužení ještě o jeden další měsíc. My tedy projednáme postoje rady a další kroky, které přijmeme. E, naším zpravodajem je David Martin, ale tento bohužel dnes nemůže být, protože je vedoucím eh, volební delegace v Jordánsku. Volby se konají přímo dneska, takže Davidovi držíme palce. A zastoupí ho George Kutaš, kterému již předávám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve ze všeho bych chtěl omluvit Davida, že tady s námi dnes není, ale jsem si jist, že bude sledovat to, eh, co dnes zazní v naší rozpravě. Dovolte, abych odprezentoval jeho připomínky. Je to taková stručná prezentace naší zprávy, abych ji připomněl našim kolegům. To znamená řízení o přístupu na trh eh, eh, uděluje takovýto preferenční postup, přístup těm zemím AKT, které uzavřely jednání o APT do konce roku 2007. Považuje se to za dočasné řešení, dokud nebudou ratifikovány dohody, aby se předešlo eh, problémům, bariérám pro trh. A teď tedy chceme těmto zemím zachovat výhody, eh, a to těm zemím, které do 1. ledna 2014 ratifikují a začnou uplatňovat svoje IPA. Jak víte, tak eh, jsme přijeli náš postoj v prvním čtení a příslušné legislativní usnesení 13 září 2012. Velký problém eh, byl v tom, eh, že jsme chtěli eh, z 1. ledna 2016, že jsme chtěli posunout tady to datum vstupu v platnost na 1. ledna 2016 místo 2014. Potom tam byly některé pozměňovací návrhy, které se týkaly legislativního postupu, ty jsme přijali. A Eh, pokud jde o eh, delegování pravomocí, to se schválilo na zasedání expertů. A tady můžeme říct, že to je zcela v souladu s tím, co jsme přijali u Omnibusu 2. 22. října 2012, jak říkal pan předseda, dosáhla ráda eh, schodu v prvním čtení. To bylo potom přijato 11. 12. 2012 a byl, tato, tento postoj byl potom oznámen na posledním plenárním zasedání. Rada podpořila návrhy komise jenom s technickými změnami a přidali tam Zimbabwe do přílohy 1, to znamená jako pří, příjemcovskou zemi, protože Zimbabwe eh, ratifikovala dočasnou eh, dohodu po té, co komise předložila na eh, svůj návrh. My jsme s tím souhlasili minulý týden a tato změna ze strany Rady samozřejmě je zcela v souladu s, legisla- s logikou jak toho nařízení, tak návrhu komise. Rada nepodporuje žádné pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, stejně jako komise. Nicméně je možné poznamenat, že francouzská delegace vyjádřila jiný názor, který se shoduje s naším postojem. Takže my teď musíme v druhém čtení přizpůsobit naš, náš postoj Eh, během těch tří, maximálně čtyř měsíců, jak říkal pan, pan předseda. A zpravodaj je toho názoru, že by bylo, že by nebylo, že, že by nebylo dobré tedy uh, se snažit o dohodu za každou cenu. A chce tady požádat o formální mandát na vyjednávání s radou a s komisí. A základem tohoto mandátu by byl, byla samozřejmě ta pozice, kterou jsme přijali prvním čtení v září loňského roku. Takže teď uvidíme, co k tomu budou mít kolegové. Takže zahajuji diskusi pro eventuální připomínky. Děkuji mnohokrát. Vy jste stínovým zpravodajem. Ano, aspoň když jsem si to posledně ověřoval není eh, žádný zvláštní důvod, proč bychom opakovali veško- veškerou diskusi. Ale otázka je, jak dlouho trvá něco dočasného. Co to je dočasné? A teď to dočasné je trošku delší, než to bylo, když jsme o tom uvažovali minule, protože čas běží. A já se domnívám, že jako APP podpořila tento návrh komise a protože nebudeme mít žádné problémy se stanoviskem rady. Myslím, že tam byla docela velká menšina na plenárním zasedání, která byla pro podporu stanoviska rady a de facto komise. A proto si myslím, že teď velká věc je, otázka spočívá v tom, jak s tím budeme zacházet. Myslím si, že nejzodpovědnější způsob je posunout to rychle dopředu. Samozřejmě, že vždycky se dá jednat, hodně se dá vyjednávat a samozřejmě neformální jednání by měla být zahájena, ale musíme se na to realisticky podívat. Jestliže je k projednání jeden bod, vždycky je to otázka kompromisu. Takže asi se nedopracujeme eh, k takové dohodě moc rychle. Musíme počkat a uvidíme, co z toho vyjde. Tolik eh, moje stanovisko. A zajímavé je podívat se na to, co s tím udělá francouzská delegace. To musí být docela těžké být teď ve francouzském ministerstvu eh, obchodu, když musíte sledovat, co dělá prezident, který jezdí po celém světě, ale to už je o něčem jiném. Eh, neříkejte to ve francouzském ministerstvu. Další stínový eh, zpravodajové Franciska Keller za zelené. Děkuji. Já nevím, jestli eh, cestování do Berlína například znamená cestování po světě. My jako zelení každopádně, pod... já jsem nevěděla, že jste francouzska. Ne, to nejsem. My jsme tedy podpořili stanovisko zpravodaje a to i v zájmu toho, abychom my jako parlament výrazně argumentovali eh, pro naše stanovisko, bez ohledu na to, kdo prohraje. My jsme trochu zvyklí prohrávat, ale myslím si, že je důležité podpořit stanovisko parlamentu a podporujeme tedy Davida i tady, pokud to jenom jde. Děkuji. Ještě je tady nějaký stínový eh, zpravodaj, který by se chtěl vyjádřit. Hermut Scholz, děkuji, pane předsedo. Ano, včera opravdu francouzský prezident byl v Německu a bylo to v zájmu evropských zájmů, čili je třeba říci, že nejezdí jenom ve francouzských zájmech, ale i evropských. A souhlasím s Kristoferem, že bychom neměli opakovat celou diskusi, která už se k tomu odehrála, protože stanovisko parlamentu bylo vyjádřeno naprosto jasně i když možná tam byla úzká menšina a mohou tady souhlasit se zpravodajem, že je důležité, abychom se rychle doprali v řešení. Ale myslím si, že bychom neměli e, vzdávat stanovisko Evropského parlamentu, protože argumenty e, jsou ve prospěch Evropského parlamentu a jeho stanoviska. Proto stanovisko Evropského parlamentu musíme obhájit a my musíme vyjádřit svůj souhlas postupem a proto si myslím, že budeme i nadále předkládat naše stanovisko ve snaze dobrat se formálního řešení v zájmu té věci, o které tady je řeč. Děkuji. Děkuji. Ještě nějaké další připomínky? Někdo jiný z členů výboru by se chtěl vyjádřit, takže si poslechneme komisi. Pan Bernard Napnou. Děkuji. Děkuji, omlouvám se. Já si myslím, že k tomu už není mnoho co dodat. K tomu, jak tady byla předložena tato věc s eh, pravodajem. Eh, komise se velice těší na postup v druhém čtení a na eventuální trialog. To pochopitelně závisí na tom, co bude rozhodnuto v tomto výboru. A my budeme připraveni tomuto procesu napomáhat, co nejlépe to půjde. Stanovisko komise bylo Evropskému parlamentu sděleno, tak my e, jsme v souladu se stanoviskem Rady z prosince a je tady tedy ještě ten jeden technický pozměňovací návrh, který se týká Zimbabwe. Dobře, takže toto eh, vystoupení komise eh, snad ukončuje toto vysvětlení k tomuto řešení. Hlasovat budeme k této věci dnes odpoledne. Pochopitelně, že jsou tady značné ještě rozdíly, zda to bude 1. Eh, listopadu 2014 nebo 1. pardon, 1. ledna 2016. Ale já souhlasím s tím, že samozřejmě na čase záleží a že každopádně hlavní je, abychom se dopracovali rozhodnutí, ať už bude jakékoliv. Přejdeme k pátému bodu. Já bych tady rád uvítal pana Richarda Brotona, který je ministrem pro zaměstnanost, podnikání a inovace Irské republiky, zastupujícího úřadujícího předsedu rady a on vystoupí s projevem o prioritách irského předsednictví a to s ohledem na politiku v oblasti obchodu. Rád bych ho uvítal a já jsem měl možnost hovořit s panem ministrem Bratanem v Dublinu v prosinci a byla to velice užitečná a otevřená diskuse a zase chci říci, že ta návštěva před zaháj, že tato návštěva před zahájením eh, irského předsednictví je velice důležitá. Děkuji, pane ministře, že jsem se přišel eh, a máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane profesore Moreiro, pane předsedo, je to pro mě obrovská čest, že zde dnes mohu vystoupit. Myslím si, že Toto je velice důležitá zásadní demokratická instituce a vím, pane profesore Moreiro, vaše práce eh, byla zatím eh, naprosto zásadní pro rozvoj této agendy, obchodní agendy a mm, už je to eh, sedmé předsednictví od té doby, co se Irsko připojilo k EU. Během našeho dlouhého vztahu s Evropou. Samozřejmě orgány a jejich souhra s občany a dalšími aktéry se e, velmi změnily za tu dobu. Já to vítám. Váš výbor se zabývá mezinárodními obchodními otázkami a tím tedy naplňuje roli parlamentu jakožto spoluzákonodárce v oblasti obchodu a máme tedy společnou zodpovědnost, pokud jde o toto téma, tak, aby obchod, e, občané, podniky a e, obecně společnost své ústavu měla výhody a máme obrovské zodpovědnost také, pokud jde o vztahy se třetími těmi zeměmi, především těmi, které jsou méně hospodářsky rozvinuté. Já se velice těším na spolupráci s vaším výborem, pokud jde o vypracování legislativy a dohody, eh, obchodních dohod. Eh, můžeme, musíme se snažit pochopit naše vzájemná hlediska. Irské předsednictví přebírá eh, kormidlo ve velice obtížné době, kdy procházíme hospodářskou krizí, která je nej, hlubší krizí za posledních několik hospodářských cyklů. A takže vás asi nepřekvapí, že tým našeho předsednictví v podstatě eh, má jednoduchý program, který se zaměřuje na stabilitu, růst a pracovní místa. To je tady odpověď na to, co, s čím se teď potýkáme všichni. Je tady třeba, abychom učinili eh, pokrok, pokud jde o oživení ekonomiky a společnosti jako takové. A obchod je tady velice důležitý, protože má obrovskou kapacitu pro další růst v Evropě a přinášet další příležitosti pro vypráce, eh, vytváření pracových, pracovních míst a pro budování důvěry našich občanů a jejich výhledu do budoucnosti, jejich a jejich dětí. Hlavní náš, eh, naše sdělení je, že Evropa je vždycky otevřená eh, obchodu a otevřená pro, eh, pro obchod. To znamená, že naše otevřenost znamená to, že i pro ostatní bude EU otevřeným a upřímným partnerem. Partnerem, který je spravedlivý, konzistentní a předvídatelný, pokud jde o obchodní politiku, ale také velice silně se zasazuje o obranu práv a zájmu svých hospodářských subjektů a také samozřejmě stojí za tím, že partneři budou plnit své závazky. Teď k našim prioritám. Vyjádřím se nejdříve k dopadu hospodářských dohod na eh, pracovní místa a růst. Dneska máme 26 milionů zaměstnaných v EU a všechny potenciální obchody o eh, dohody o volném obchodu mají potenciál asi dvou milionů dalších pracovních míst. To znamená, je to obrovský příspěvek k tomu, abychom se vyrovnali s, jedním, s jednou z největších sociálních výzev v, naš, v dnešní době. V celé řadě členských států eh, právě vývoz vytváří v podstatě jediná pracovní místa a růst, která máme. Naši podnikatelé jsou kreativní um, a mají, uh, jsou dostatečně ambiciozní na to, aby své podnikání uh, provozovali po celém světě. A tady je důležité, abychom jim přinesli nové uh, příležitosti dostat se na trhy právě prostřednictvím voln, dohod o volném obchodu. A to je jedna z hlavních, hlavních priorit. Pane předsedo, i vy jste provedli důležitou analýzu, pokud jde o přínosy potenciálních potenciální dohody o volném obchodu s USA. A to, že se tomu věnujete, to zdůrazňuje, jak je to důležité téma pro všechny zúčastněné. Eh, v souladu s eh, doporučeními skupiny na vysoké úrovni EU-USA, tak i my se chceme vynasnažit o to, abychom posílili transatlantický trh. Tyto trhy jsou totiž velice integrované, protože tam jsou obrovské toky investic a obchodu, ale musíme říci, že je možné ještě mnohé udělat. V Dublinu proběhne neformální rada, na kterou vás, pane předsedo, samozřejmě pozveme a doufáme, že se budete moci zúčastnit. Musíme využít a vytěžit to, čeho už jsme dosáhli a plně využít potenciál transatlantických obchodních a podnikatelských vztahů, protože potenciál pro pracovní místa a hospodářskou aktivitu je příliš atraktivní na to, abychom eh, ho opustili. A také to vysílá silný signál v tom smyslu, že i v době, kdy prožíváme hospodářskou krizi, tak obě naše ekonomiky jsou připraveny pokračovat ve svém úsilí dále otevírat trh a neuchýlí se k protekcionismu. To bude velice dobrý, silný signál pro všechny naše obchodní partnery. V tuto chvíli se blížíme k dokončení další velice významné eh, dohody o volném obchodu a to je dohoda s Kanadou. Kanada je dalším velice důležitým obchodním partnerem mezinárodním a příslušné eh, výnosy budou velice významné až se tady zbavíme všech překážek, které v tuto chvíli stále ještě existují. Já doufám, že poslední nedořešené otázky se podaří brzy vyřešit a že dosáhneme dohody bez nějakého většího spoždění. Samozřejmě existují další země, s nimiž bychom rádi prohloubili a posílili již silné hospodářské a obchodní vztahy. A já doufám, že se nám podaří pokročit, pokud jde o vyjednávání s Japonskem. Například to by byla velice důležitá událost eh, která se týká dvou eh, ekonomik s globálním dopadem. Také bychom rádi pokročili ve vyjednávání s Indií, kde by nám taková dohoda eh, obou straně poskytla velice důležité výhody. Musíme pamatovat na to, že čím má širší dopad taková dohoda v kontextu našich vztahů nejenom s Indií, ale že by to mělo velký dopad i na celý široký region v Ázii. Na posledním summitu se ukázalo, že máme obrovský potenciál, pokud jde o náš vztah s Čínou. A proto bychom chtěli připravit půdu pro další summit tak, aby eh, byly už podmínky připraveny na to, abychom eh, zahájili vyjednávání o dohodě o investicích a přístupu na trh. Chceme Eh, rozšířit prosperitu v oblastech, které jsou pro nás nejbližší, a to nejenom pokud jde o geografické hledisko, ale také pokud jde o osobní a hospodářské vztahy, Obchodní vyjednávání s Moldavskem, Gruzií a Arménií pokračují velice dobře a já doufám, že se podaří je z velké části dokončit už během našeho předsednictví. Naši jižní sousedé se potýkají s velkými výzvami, pokud jde o reformy, které vzešly z toho takzvaného arabského jara a tady může obchod podstatně přispět k tomu, aby se urychlila urychlil jejich hospodářský rozvoj a aby se posílila politická stabilita. Nicméně třeba abychom vzali v úvahu to, eh, že je důležité budovat kapacity, tak aby, eh, až začneme vyjednávat o obchodu a o liberalizaci obchodních toků, tak aby partneři naši byli na to připraveni. Doufáme, že zahájíme vyjednávání s Marokem, že to bude takový symbol nových vztahů s našimi jižními sousedy a že to rychle povede eh, k tomu, že budeme vyjednávat i s ostatními. ASEAN, to je také další region, který, je velice poten, eh, který má obrovský potenciál pro EU, jejich ekonomiky rostou rychleji než naše, nicméně naše kupní síla je velice atraktivní z jejich hlediska. My doufáme, že síť FTA, eh, která už v tuto chvíli existuje v tomto regionu, že se nám ji podaří ještě rozšířit o další, například o Tajsko. To by bylo velice důležité, protože tato ekonomika je důležitou složkou, pokud jde o globální řetězec eh, dodávky a Eh, hodnot. Multilaterální platforma je velice důležitá. Světová ob, organizace obchodu je nejdůležitější organizace, která vytváří proto pravidla, tak aby se mohl ten obchod rozvíjet a aby se využívalo komparativních výhod země a jejich specializace. Také to pomáhá méně vyspělým zemím, aby získávali z obchodu a z rostoucího připojení k eh, trhům. Je třeba pokročit v důležitých otázkách rozvoje, jako je usnadňování obchodu. A to by mělo být jedním z nejdůležitějších výsledků letošní schůzky ministrů na úrovni VTO, aby to zejména vedlo k prospěchu pro nejchudší země. Je třeba, aby agenda Douha získala nový život, tak, aby při nejmenším alespoň některé věci se pohnuly do, pro, do, do, předu, tak, aby právě ty nejméně vyspělé státy se dočkaly rozvoje a růstu. Jsou tedy velké yym ehm, také e, příležitosti pro Evropskou unii a pro ve všechno, co se děje na základě Ženevy v souvislosti s VTO a zase to vede k celkovým prospěchům z obchodu. Musíme sledovat naše společné zájmy a je důležité, aby Evropská unie proaktivně stimulovala jednání o službách. Irské předsednictví bude konstruktivně fungovat tak, aby optimalizovalo účast Evropské unie v diskusích na, e, e, na plurilaterální základně v Ženevě o službách Jde nám o to, abychom se rychle dohodli na vyjednávacím mandátu v roce 2013, kdyby měly být zahájena jednání v Ženevě. A teď bych chtěl schrnout některé legislativní záležitosti, které jsou vzájemně důležité. E, ochrana investic je velice důležitou složkou obchodní politiky a vidím to jako důležitý nástroj, abychom ochraňovali investice. To je na pořadu dnes. Irské předsednictví bude s vámi spolupracovat ve snaze dosáhnout politické dohody o legislativním rámci, které by se týkalo alokace finančních odpovědností v invest, v, při v, v, urovnávání sporů ve státech invest, in, investorů, což je velice důležitý e, stavební kámen eh, v obchodní a investiční politice Evropské unie. Je to společná obchodní politika vyplývající z Lisabonské smlouvy a tento legislativní rámec uzavře mezeru a dá nám to nezbytnou jistotu, abychom mohli uzavírat dohody na ochranu investorů. V, tomto souvisl- v této souvislosti bude důležité uzavřít dohody eh, s výraznou investiční složkou s Kanadou a Singapurem. Je třeba pokročit v jednáních s Japonskem, Indií a dalšími strategickými partnery. A jak už jsem předtím zmiňoval, je třeba také samozřejmě posunout dopředu vztah mezi Evropskou unii a Čínou. Lisabonská smlouva měla za cíl řešit rostoucí složitost evropské legislativy a efektivitu rozšířené unie. V oblasti obchodu dva návrhy OMDIMAS, týká se to obchodní legislativy, aby byla v souladu se smlouvou. Tady to chci urychlit tak, abychom měli významný dialog k těmto záležitostem, abychom dosáhli dohody za irského předsednictví. Co se týče veřejných zakázek, já už jsem zmiňoval, že Evropa se vyznačuje otevřeností vůči novým idejím. To není vždycky obraženo eh, v, ob, ve vztazích s těm, s nimiž chceme obchodovat. A proto komise minulý rok navrhla radě a parlamentu, aby tady byl nový nástroj o veřejných zakázkách, tak, aby se zlepšil přístup evropských podniků podniků k trhům s veřejnými zakázkami třetích států. Některé trhy s veřejnými zakázkami jsou potenciálně velké a mohou být lukrativní pro vývoze, vývozce. Rada momentálně projednává tento návrh a vím, že vy budete mít druhou výměnu názorů ještě dnes v to, <coughs> a teď, co se týče eh, eh, prosazování eh, a tohoto nařízení. Pracovní skupina eh, také pracuje na nařízení, které by se týkalo prosazování mezinárodních obchodních pravidel, tak aby se usnadnila rychlá reakce Evropské unie eh, na nové překážky, které třetí státy nám staví a které se dotýkají našich zájmů. Co se týče nařízení o přístupu na trh, je třeba podporovat dlouhodobé aspirace rozvojových zemí, a to zejména zejména těch, které nejvíce potřebují podporu. Některé z nejdůležitějších prostředků, jak pomáhat budovat prosperitu v rozvojových státech, je prostřednictvím celé řady par- ekon- par- dohod o ekonomickém partnerství, které se vyjednávají anebo čekají na implementaci. Těšíme se, že budeme jednat o tom, jak dále postupovat s nařízením o přístupu na trh, teď, když začalo čtení v druhém čtení a já jsem pochopil, že vy o tom dnes dopoledne jednáte a my se těšíme, že se budeme spolu s vámi snažit dosáhnout dohody ve druhém čtení. Teď eh, Otázka rozvoje ještě. Tady bych chtěl zmínit důležité změny, k že dochází k Myanmaru v Barmě. Eh, politické okolnosti eh, vedly k tomu, že eh, se tato znevýhodněná země vrací na cestu, kdy může využívat svého potenciálu. Doufám, že parlament brzy posoudí na vrch, aby Myanmar Barma se vrátila do GSP s ohledem na velké pokroky, které byly dosaženy ceny a tak, aby se také mm, mohly obnovit obchodní preference. Těšíme se tedy, pane předsedo, že budeme s vámi spolupracovat, abychom se brzy dosovali pokroku na důležitých legislativních záležitostech. Máme spojený zájem a spojený odpovědnost, aby eh, ekonomický obchod skutečně, eh, evropský obchod vedl k podpoře růstu a zaměstnanosti a těším se, že budeme spolu teď spolupracovat, aby naše ekonomické subjekty se mohly posouvat do nových nových oblastí příležitostí. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pana ministře, za váš rozsáhlý před, přehled e, obchodní politiky Evropské unie a také se nastolil priority e, irského předsednictví. Také vám velice děkuji, že jste mě veřejně pozval, abych se zúčastnil neformální rady o obchodu, která se uskuteční v Dublině a dovolte mi, abych vám řekl, že mě bude velkou ctí se tohoto zasedání zúčastnit. Je to v podstatě poprvé, kdy dostáváme takovéto pozvání. Je to tedy nový nástroj pro tento výbor. Jak můžeme seznámit ostatní Eh, eh, tedy radu, jak můžeme se seznámit s našimi názory. Chtěl bych uvítat také ostatní členy irské delegace, konkrétně paní Lawrence Benson a pana Gerarda Manxa, který je členem z, eh, z Irska, s že jsem vedl už celou řadu otevřených diskusí už po několik let, protože on je velice aktivním členem TPC. Takže vás všechny vítám. A teď zahajuji diskusi a začneme eh, s koordinátory Daniel Kaspary za EPP. Vážený pane ministře, Vážený pane ministře, děkuji že jste dnes s námi, abyste nám představil své projekty a poskytl nám přehled. Já bych se věnoval některým bodům, jenom krátce. Je to transatlantický projekt, který máme. K tomu mohu říci, že naše frakce na to má velký zájem. Jde o to, abychom pokročili. Myslím, že za Evropu jsme ukázali v posledním období, že je důležité rozhodnout a jsme připraveni obrátit se a jednat s Američany, ale byl bych rád, kdybyste při svých jednáních eh, také sdělil Američanům, že jde o to, abychom zahájili ten projekt už v první polovině roku. Jde nám O to je to důležité. Je důležité, aby oba velké bloky Evropská unie a USA spolupracovaly v této oblasti lépe a budu rád, když jim to sdělíte. Druhé téma. Ochrana investic, o které jste se zmínil. Obsahově se k tomu vyjadřovat nebudu. Mám pouze obavu, že u tohoto materiálu zažijeme to, že v Evropské unii budou státy, které budou eh, se vracet opět k zásadní diskuzi. To znamená, k čemu je EU kompetentní, k čemu ne. Budou se zkoumat eh, další posudky, expertízy, a e, myslím, že když se podívám na jednotlivé pozměňovací návrhy, které už tady jsou jako návrhy, tak e, to ve mně vzbuzuje obavy, že některé státy ještě nerozpoznaly, že je to otázka společné zahraniční politiky, při nejmenším od doby podpisu Lisabonské smlouvy. Takže bych byl rád, kdybyste toto sdělil a upozornil na to také v pracovních skupinách rady, tak aby se nerozvíjela znovu základní a zásadní diskuze, tak abychom společně mohli pracovat na této politice. Třetí věc, které se chci věnovat, je obecně otázka pravidel – byl bych rád, kdybychom se společně zamysleli nad tím, zda nezahájit iniciativu, která povede k tomu, že bychom se zasadili o to, aby se dodržovala pravidla. Například Rusko je členem VTO a zjišťujeme, že nedodržují celou řadu pravidel. To je první věc ať už jsou to antinobinkové záležitosti s Čínou a podobně. Takže je to otázka toho, jak postupovat, když někdo nedodržuje pravidla. Protekcionistické rysy, to by asi byla chybná reakce, ale myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak my jako EU můžeme našim obchodním partnerům jasně ukázat, že je důležité pravidla dodržovat, tak, abychom měli silné postavení Myslím, že my jako EU máme vynikající pozici v této oblasti. Ostatní e, části světa jako Indie, Čína i Rusko by mohly naši pozici oslabit. Takže jde o to, abychom ukázali, že je důležité dodržovat pravidla. Byl bych rád, kdybyste se zamyslel nad tím, jak to v radě sdělit. Je to otázka, když jsou to členové VTO, jako teď Rusko od srpna, tak jak s tím naložit, když se nebudou dodržovat pravidla. Uh, Děkuji mnohokrát. Ještě než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak já se uh, se chci vyjádřit ještě k tomuto velice jasnému stanovisku pana Kaspareho k právnímu základu, pokud jde o obchodní politiku a výslední kompetence Evropské unie. Je to komunitní metoda, neměli bychom to určitě uměle měnit na nějakou smíšenou dohodu. Pokus některých členských států změnit obchodní dohody na smíšené dohody. E, to bychom, proti tomu bychom určitě měli velice, e, velice rozhodně bojovat. A já se těším na jasnou reakci irského předsednictví. Další řečník jménem SAD vystoupí George Kutaš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejdříve ze všeho chtěl přivítat pana Bartona v našem výboru jménem naší, naší frakce socialistů a demokratů. Musím říct, že skutečně na mě udělal dojem váš ambiciozní plán a pokud vám mohu poradit, tak bych řekl, abyste se pokusili eh, soustředit se na několik málo hlavních cílů, ne na všechny, protože je důležité eh, na konci těch toho šestiměsíčního období dosáhnout nějakých konkrétních eh, výsledků a já se spíše přikláním eh, k tomu, abychom se vynasnažili uzavření dohody s, s USA a s Kanadou, protože si myslím, že vy máte dobré konexe, dobré kontakty s těmito zeměmi. Naprosto s vámi souhlasím v tom, že je třeba, abychom našli nový přístup na trh, abychom se pokusili nalézt eh, řešení, pokud jde o ochranu evropských investic a abychom také skutečně vymáhali dodržování obchodních pravidel. A vy jste také eh, pohovořil o zemích v oblasti ASEAN. A tady musím říci, že to podle nás je také velice důležitá záležitost právě vzhledem k vývoji a růstu, eh, který tam probíhá v nedávných letech. A myslím si, že je tady také třeba se tady zaměřit tímto směrem. A pro vaši informaci, já jsem předsedal eh, delegaci Evropského parlamentu do Laosu v loňském roce v roce eh, na zasedání ASETu, což je parlamentní tady rozměr jednání ASEMu. A musím si, že tam jsem jaksi nemohl eh, reagovat nějak jasně, protože partneři z ASEANu se nás ptali, kde v Evropě proběhne další zasedání ASETu v roce 2014 a vzhledem k tomu, že Itálie chtěla jak ASEP, tak ASEM, tak jsem eh, nalezl jediné řešení a sice, že jsem partnery z ASEANu informoval o tom, že to bude v Evropě, ale kde přesně eh, to, že jsme ještě nerozhodli. Samozřejmě pana předsedu parlamentu Šulce jsem informoval o tom, že je to samozřejmě dobrá příležitost pro Evropský parlament třeba. A myslím si, že je to také možná eh, příležitost pro vás k tomu, abyste našli řešení, protože rok 2014 už je blízko. A myslím si, že byste mohli velice jednoduše najít řešení eh, na radě. Vy se budete účastnit jednání ASEMu a většinou jejich eh, před asi tak měsíc, dva eh, před jejich zasedáním se koná jednání ASEPu, což je tady ta parlamentní eh, dimenze. Je tady potom několik dalších témat, které jsem, která jsem chtěl zmínit a jedno z nich je rozšíření dohody s Uzbekistánem, prodloužení dohody s Uzbekistánem. Já jsem zpravodajem k tomuto dokumentu a musím říci, že o tomto dokumentu jsme jednali už od roku 2011. Tehdy jsme neudělili souhlas, protože tehdy se jednalo pouze o rozšíření na textilní odvětví, textilní produk- výrobky. A tam se jednalo o to, že jsme měli obavy eh, z využívání dětské práce v této země. V té době tedy parlament hlasoval o dočasné zprávě a tehdy jsme požádali uzbecké partnery, aby přijali mise Mezinárodní eh, organizace práce eh, v období sklizně v roce 2012. Bohužel uzbečtí partneři tyto mise neschválili, nepřijeli a v tuto chvíli tedy jaksi eh, jsme se zasekli pan předseda Moreira eh, poslal uzbeckým partnerům dopis, poslal dopis také na radu. A bohužel musím říct, že eh, se zdá, že se věci nehýbou v tuto chvíli a myslím si, že by nebylo dobré, abychom hlasovali záporně nakonec, protože už se blíží další sklizeň v roce 2013 a myslím si, že tady pokud nepřipravíme tuto celou záležitost už eh, na začátku roku 2013, pokud nepřipravíme mise Mezinárodní organizace práce, tak eh, s tímto dokumentem dále nepostoupíme. Ještě na závěr bych vám chtěl popřát hodně štěstí ve vašem předsednictví a samozřejmě doufáme eh, v dobré výsledky. Já jsem velice optimistický, pokud jde o vaše schopnosti a jsem si jist, že dosáhnete dobrých výsledků. Děkuji. On behalf of... Další za liberály Mety Kazak. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře. Já bych vám chtěl poděkovat za naši skupinu liberálů a demokratů, za vaše odhodlání pokračovat eh, v evropské obchodní politice za irského předsednictví a dosáhnout konkrétních eh, výsledků, eh, co se týče některých společných priorit. Já mám dvě otázky. První se týká toho, co jste tady zmiňoval, totiž dokončení vyjednávání se Singapurem ale my víme, že pravidla původu zboží jsou tady hlavní překážkou. Je to malá ekonomika a proto eh, Singapur má málo eh, přírodních zdrojů. A mm, teď jsou tady různé země, Indonésie, Malajzie. A ptám se, jak chce Irsko zajistit, že ostatní země ASEANu nevyužijí preferenčních výhod tohoto, eh, této dohody o volném obchodu. Protože vím, že mnozí se bojí, že potom takové dohody využijí jiné země eh, regionu že z toho mohou eh, mít kapitál. Pak já jsem stálý kapitál za vyjednávání o nesvobodě, o, o, o, o dohodě o volném obchodu s Japonskem, tak jak vidíte pokrok eh, s tímto, v tomto vyjednávání, protože my vidíme, že NTD jsou tam pořád ještě hlavní překážkou pro dosažení dohody o volném obchodu s Japonskem. Jak tedy chcete přesvědčit Japonce, aby byli méně proten, protekcionističtí v těchto jednáních, aby se pokud možno rychle odstranili stávající překážky v souladu s harmonogramem, který obě strany odsouhlasily. Poslední otázka se týká naší snahy, kterou vedeme spolu s komisí a radou, totiž o rychlý kompromis u mikrofinanční pomoci třetím zemím. Víme, že tyto věci jsou velmi naléhavé, zejména pro země, které jsou příjemci a které pořád čekají na konkrétní pomoc Evropské unie. Eh, na základě tohoto nařízení. Ale pořád přetrvávají velké potíže i s tím, jak jsou vnímány některé čistě zásadní otázky v raně, zejména co se týče eh, používaných postupů, kde budou akty přenesené pravomoci a tak dále. Proto se spoleháme na vaši spolupráci, že se tyto potíže podaří překonat, myslím, potíže s radou. Chtěl jsem pouze vyjádřit naději, že za vašeho předsednictví dosáhneme pokroku i v této věci. Děkuji. Děkuji vám a za zelené paní Franciska Keller. Děkuji, pane ministře, že jste sem přišel a vysvětlil nám priority irského předsednictví. Já mám také několik otázek, začala bych od Spojených států. V zásadě rada je zajedno, že chce s nimi podepsat dohodu FTA o volném obchodu, ale to je jistě zajímavé. Ale myslíte si, že ta jednota bude pokračovat, až začnete hovořit o konkrétních věcech, o konkrétních oblastech, které je třeba dojednat? A tady zvláště mám na mysli, jak do jednání zapojit i zemědělství. Myslíte si, že tady pořád bude jednota, i až se začne o tomhle jednat? Podaří se vám dosáhnout nějakého kompromisu a jak by ten kompromis mohl vypadat? Pak hovořil jste také o kole vyjednávání Doha a to je multilateralismus. Ovšem, na druhé straně tady máme obchodní dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy a pokud to, a tady samozřejmě budou globální standardy a pravidla, ostatní třeba budou mít pocit, že se na ně tlačí, aby je eh, též následovali. Myslíte si, že to je překážka hrozba pro eh, multilateralismus, jestliže dojde k uzavření obchodní dohody mezi takto velkými obchodníky, blok, obchodními dvěma bloky? Kanada, vy jste říkal, eh, že jste optimisticky, že poslední velké překážky se rychle překonají. Například eh, je to pořád hovězí. Irsko je také velkým výrobcem, tak jak vy vidíte své postavení, své stanovisko. Teď samozřejmě zastupujete radu, ale i Irsko. Nevidíte tady nějaký střed mezi eh, irským a evropským stanoviskem a jaký výsledek můžeme očekávat? Poslední věc, které bych se chtěla dotknout, je Indie. Řekl jste, že i tady doufáte, že se eh, dostaví pokrok a že třeba, jak slyšíme i z médií, by mohlo dojít k dohodě v, na jaře, což je vlastně poslední příležitost předtím, než tam budou volby. Indie mimo jiné eh, chce, eh, aby se hodně něco udělalo pro pohyb osob. A je tady také určitě určitý rozpor mezi členskými státy. Zda to akceptovat a do jaké míry? Vidíte nějakou možnost průlomu? Například Spojené království a jiné státy budou ochotny přijmout velké počty osob, které by se takto přesouvaly. Indie také si rozmýšlí otázku ochrany investic, zejména pokud se jedná řešení sporu. A vy jste řekl, že právě ochrana investic je pro vás velice důležitá. Nejenom si to teď znovu rozmyslí Indie, ale teď Austrálie to také vylučuje z obchodních dohod, to tež se týká Jižní Afriky. Indie také eh, vydala prohlášení jménem vlády, že už nechtějí žádné další takovéto obchodní dohody. Myslíte si, že teda nebude možné, aby Evropská unie uzavřela dohodu o obchodu z Indií, anebo rada a vy tedy přece jenom byste se chtěli podívat znovu na to řešení sporů eh, při ochraně investic s Kanadou anebo chcete znovu projednat obecné zásady jako takové, protože se zdá, že je hodně jiných eh, států, které eh, mají své pochybnosti a obavy ohledně této praxe. Děkuji, tolik mé dotazy. Děkuji a nakonec za skupinu Paul Murphy. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu ministrovi za prezentaci. Je zcela jasné, že irská vláda a irské předsednictví mají velice nabitou eh, agendu, pokud jde o eh, dohody o volném obchodu během předsednictví. A já mám několik konkrétních otázek právě k těmto FTA, o kterých se v tuto chvíli vyjednává. Pokud jde o SESAR, eh, dohodu SESAR a tato další otázky, tak možná víte, že došlo nedávno k případu v rámci eh, nafty, eh, kdy tady došlo k řešení sporů, kdy eh, společnost USA tady tuto chvíli napadá určité opatření, které podle nich tady poškozuje základní práva společnosti. Fracking je tady něco, co se týká také Irska. A e, tady to právě ilustruje tu otázku, jak je třeba mít nějaké mechanismy pro řešení sporu mezi státem a e, investorem. A já tedy doufám, e, že se nebude něco podobného opakovat v případě kanadských společností, třeba těžařských a tak dále. A druhá věc, z druhé strany, je, kdy eh, například někdo má otázky, eh, má problémy s eh, jazykovými otázkami, které by mohly potom v budoucnu jak se mít dopad na případnou diskriminaci ve vztahu ke kanadským firmám. A vzhledem právě s těmito problémy a vzhledem k tomu, že parlament má spíše dává přednost řešení sporů mezi jednotlivými státy, tak si říkám, jestli by to nemělo být tak, že irské předsednictví by mělo tedy podpořit to, aby se aby tento mechanismus evropští vyjednávači, aby od něj ustoupili. Další otázka se týká Spojených států. Eh, vím, že víte, že eh, občanská společnost, odbory a tak dále kritizují celou řadu eh, poslanců Evropských, Evropského parlamentu za to, jakým způsobem se vedou tady ta tajná vyjednávání, eh, vyjednávání, eh, která v podstatě znamenají preferenční přístup pro velké podniky, aniž by to znamenalo rovný přístup pro ty, kteří zastupují obyčejné pracující občany. Takže jak se s tomu stavíte jako jirské předsednictví a jak, by, jak budete začlenovat ty ostatní aktéry z občanské společnosti do vyjednávání s USA? A nevím, jestli e, náš parlament třeba uvidí mandát vyjednávací pro tato vyjednávání. A konkrét, to je tady konkrétní otázka k USA protože tady se názory Evropského parlamentu a eh, americké vlády rozcházejí, pokud jde o ochranu údajů například a práva duševního vlastnictví. Eh, tady jsme viděli zamítnutí dohody SWIFT, dohody ACTA ze strany tohoto parlamentu, kdy eh, americká vláda naopak se pod ní podepsala, takže eh, Nevím, jak můžeme dále se ochránit před něčím podobným, jako je akta při vyjednávání z USA. Dále k Indii. Tady se chci zeptat, jestli se dosáhlo nějakého pokroku, pokud jde o kapitolu o udržitelnosti a vzhledem k těm masovým protestům proti přímým zahraničním investicím, které probíhají v Indii, protože například pouliční prodejci mají obavy o to, že eh, jim zmizí živobytí, tak eh, eh, nevím, jestli v tomto došlo k nějakému pokroku. A dále vím, že se na radě hovoří o možnosti vypracovat nějaké pokyny pro označování zboží Eh, které pochází z nelegálních eh, osad, izraelských osad. Takže eh, se chci zeptat, jestli tam došlo k nějakému vývoji, jestli to irské předsednictví chce nějakým způsobem ještě o tom hovořit. Dobře, pan předseda, můžeme uzavřít toto první kolo dotazů. Budeme mít ještě druhé kolo, protože už někdo žádá o slovo po druhé. A teď, pane ministře, máte už slovo. Děkuji mnohokrát děkuji za váš název a za velice komplexní eh, spektrum vašich dotázek. Začnu Danielem Kasparem za EPP. My samozřejmě uznáváme, že Evropská unie eh, změnila podstatným způsobem eh, svůj postup, pokud jde o zahájení jednání s USA. Samozřejmě čekáme ještě na, o, na zprávu skupiny na vysoké úrovni. To si myslím, že bude zásadní prvek pro zahájení těchto eh, vyjednávání. Myslím si, že na obou stranách eh, Atlantiku teď cítíme, že máme skutečné eh, skutečnou příležitost dosáhnout obostranných výhod a doufám, že se nám podaří nějak pokročit dopředu. A jak jste zmínil, tak právě ta informální rada, neformální rada se pořádá s tímto cílem. A my samozřejmě chceme zdůraznit, že skutečně chceme dosáhnout pokroku, pokud k tomu nebude vůle na obou stranách Atlantiku a já doufám, že bude. Samozřejmě také pokud jde o ochranu eh, investic, tak já vím, že se jedná o oblast, kde, která je kompetencí EU, jak jste říkal, jak vy, tak eh, pan předseda. A samozřejmě tady bych podpořil parlament, chci pracovat nadále po boku parlamentu, abychom zajistili společně, že to i partneři naši američtí uznají, že tento závazek se bude skutečně dodržovat. Rada je si velice dobře vědoma případů, kdy dochází k porušování pravidel v některých partnerských zemích a myslím si, že existuje eh, tady v tuto chvíli odhodlání se s tím nějak vypořádat. Teď už eh, pan Kotaš, eh, on mi poradil, abychom se zaměřili spíše na několik málo cílů, než na všechny. To si myslím, že je skutečně velice Eh, příhodná rada. Skutečně se chceme eh, na toto zaměřit, chceme se zaměřit na ty oblasti, kde můžeme dosáhnout nějakého pokroku, pokud jde o dohody o volném obchodu a tady by určitě eh, byla naším hlavním úspěchem případná FTA s USA. To si myslím, že určitě stojí za to, abychom se o to snažili. Také jsem si poznamenal to, co jste řekl o konání eh, dalšího vyjednávání eh, v roce 2014, pokud jde o země ASEANu a že jste říkal, že bychom tam případně mohli hrát nějakou roli. Ano, také vím, eh, jaké problémy, eh, tedy eh, na jaké problematické otázky upozorňuje parlament velice legitimně ve souvislosti s Uzbekistánem a tady chci říci, že jsme jako EU skutečně přijali několik opatření, která mají za úkol chránit lidská práva a zabránit dětské práce v Uzbekistánu. Podnikli jsme několik kroků konkrétních, které se týkají režimů, eh, které například eh, konkrétně podporují tuto země i ostatní eh, v boji proti dětské práci. Jedná se, to tak, jedná se zde také o závěry rady ohledně dětské práce a ochrany ochraně práv dětí. Takže celá řada kroků byla skutečně podniknuta a já velice doufám, že uzbecké orgány s námi budou spolupracovat, že budou spolupracovat s mezinárodními organizacemi a že budou dodržovat tato práva a tady s vámi souhlasím v tom, že by jistě bylo eh, eh, nevhodné, aby parlament něco takového blokoval, ale eh, konkrétně toto téma tady bohužel mm, jak není úplně úkolem předsednictví, není naším úkolem ho vyřešit. Dále k tomu, co zmínila skupina liberálů, ano, tady beru na vědomí to, co jste říkali eh, o té doložce v, dohodě se Singapurem a co jste říkali o tom, že by se to dalo využít možná i jinde, jinými zeměmi. Tady to eh, tady beru na vědomí. A pokud jde o Japonsko, tak si myslím, že existuje zcela jasný plán a v rámci něho tady předpokládáme, že se vypořádáme i s neobchodními překážkami. Myslím si, že už jsme naznačili, že pokud v nějaké rozumné době nepokročíme, takže se to nebude, jak se ta jednání, že se nepotáhnou do nekonečna. Takže eh, skutečně se chceme koncentrovaně zaměřit na určité časové období a abychom v něm učinili nějaký pokrok. Jistě nechceme tato jednání vést nekonečně dlouho, aniž bychom eh, dosáhli nějakého výsledku, aniž bychom odstranili bariéry, které eh, omezují naše příležitosti. Pokud jde o mikrofinancování, tak tady jsem si velice vědom těchto problémů, jsem si vědom toho, jaké má pravomoci rada, jaké má pravomoci parlament. To je téma, které se objevuje v celé řadě oblastí, které jste zmínili a doufám, že ty rozdíly se nám tady podaří překonat. A pokud předsednictví může nějakým způsobem na pomoci v této věci, tak to určitě uděláme. Eh, teď k paní eh, Francesce Keller. Zemědělství to je určitě eh, velice obtížná otázka. A pokud jde o dohodu s Kanadou, tak my doufáme, že ta dohoda bude vyvážená a že ty přínosy vyváží eh, ty jednotlivé obavy, které se týkají eh, zemědělských odvětví. Skutečně tady jde o dosažení té správné rovnováhy. Celá řada členských států, tak jak jste velice jasně řekla, eh, jak jste řekli jasně i panu komisaři, pro celou řadu členských států je toto citlivá záležitost a my to samozřejmě na to bereme ohled v těch vyjednáváních a doufáme a očekáváme, že tady ta rovnováha, která dosáhneme, nějakým způsobem tyto vaše obavy eh, vyváží. Myslím si, že úspěšné uzavření dohody s USA v žádném případě nepodkope eh, Mezinárodní obchodní organizaci a potřebu multilaterálních eh, dohod. Já doufám, že to naopak uspíší multilaterální obchod a dohody v této oblasti, protože všichni uvidí, že toto je vynikající zdroj pro růst. Také jsem si zaznamenal to, co jste zmínila, pokud jde o obavy eh, ve vztahu k vyjednávání s Indií. To je rozhodně citlivá záležitost jak eh, pokud jde o ochranu investic, tak pohyb osob. A tady skutečně doufáme, že se nám podaří dosáhnout dobře vyvážené dohody, která bude sloužit našim zájmům. A myslím si, že bychom tady neměli jaksi vypichovat žádné jednotlivé prvky. First, like to Paul Murphy from... Teď eh, Paul Murphy je to náš kolega jako zastoupce parlamentu. Velice mu děkuji za slova podpory a povzbuzení. On tady zmínil celou řadu věcí. A musím uznat, že některé z nich přesahují moje znalosti o všech eh, podrobnostech těchto ustanovení. Ale jsem si velice vědom, že je třeba vyvážit různé veřejné zájmy ve všech těchto jednáních. A myslím si, že i v rámci parlamentu se tady vyváženě posuzuje celá řada zájmů. Týká se to občanské společnosti, podnikatelů, pracovníků, občanů. A určitě je tady přání to všechno vyvážet při každém přístupu, který zaujímáme. Vždycky se snažíme co nejlépe zastupovat co největší šíři zájmu a při, při vyjednávání o dohodách toto musíme respektovat. Zcela jasně jsou tedy rozdílné názory například na ochranu údajů mezi EU a USA. Víme, že zcela určitě americký přístup je hodně jiný, že je tady velmi významný rozdíl. Ale to jsou právě ty výzvy, které představují jakákoliv vyjednávání. Snažit se dosáhnout vyváženého výsledku, aniž by někdo ustoupil od velice důležitého ze svého z, z pohledu principu. Čili my se budeme v tomto smyslu snažit o pokrok a je naprosto nepochybné, že eh, jak víme, eh, je třeba obchodovat ke vzájemné výhodě a odstraňovat překážky a dělat to ke vzájemnému zájmu. Vy jste zmiňoval také japonský mandát. Tady je celá řada markerů, které tady byly, byly tady označeno mnoho věcí, které představují obavy a je třeba, abych tak řekl, označit ty karty, s nimiž budou eh, zacházet vyjednávači, tak, aby nakonec z toho eh, vzešla eh, vyvážená dohoda. Například to, co jste tady říkal o značení, označování výrobků. Já bohužel nejsem schopen vám dát na tohle podrobnou odpověď, ale tu vám poskytnu později. Teď dám slovo dalším řečníkům, leč než tak učiním, dovolte mi eh, malou úvahu. Rada tady jednává komise, rada vlastně není eh, tou druhou stranou, je to komise protože důležité eh, vědět, jaké jsou názory rady, protože ty sledují jednání komise. Je tedy důležité vědět, jaké je stanovisko nebo jaká jsou stanoviska rady abychom mohli posoudit, do jaké míry s nimi to stanovisko sdílíme a do jaké míry by to naše společné stanovisko eventuálně mohlo ovlivnit komisi a tím i průběh jednání, které se vedou. Cit, že zapomínáme, že ten náš vztah vůči radě je trošku jiný než ke komisi eh, takže to je vlastně ta druhá strana komise proti nám někdy, vůči nám někdy. Teď dám slovo panu Šťastnému za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto úvodní poznámky. Eh, velice eh, souhlasím s vaším zaměřením, zejména na Ameriku, a to už proto, že jsem zpravodajem eh, za Kanadu a doufám tedy, že využijete své jirské výhody a že to úspěšně eh, u, u, dokončíte a že tedy také se do, do, dopracujeme eh, k eh, úspěchu v těch jednáních s Amerikou, protože kdo už jiný než Irové. Máte tam spoustu lidí z Irska, takže vy to můžete udělat takovým způsobem, aby to určitě bylo přínosné. A jak říkáte, obchod rozhodně má přinést pod přínos oběma zemím. Jak říkal pan Kaspary, my tady máme mnoho výzev, mnoho problémů, které jsou společné a čím je budeme spolupracovat právě v obchodní oblasti, pak tím více to při, prospěje nejenom oběma našim stranám, ale i to přispěje k globální stabilitě. Hodně se tady hovořilo o Kanadě, o Spojených státech, to nechám stranou. Vy jste hovořil o Singapuru, o Japonsku už eh, s Jižní Koreou byla uzavřená dohoda. A tady v souvislosti s tímto regionem bych se vás chtěl zeptat, zda plánujete, že se zaměříte na Tajvan. Tady v tomto parlamentu už se provádějí určité aktivity a Tajván má velký zájem. Je to, eh, tak, je to velice mocná ekonomika vzhledem eh, k malé jinak velikosti, ale jinak jsou významnou ekonomikou eh, co do zboží i služeb v této části světa. Čili Přičemž tady mají vedle sebe toho velkého medvěda, ne ruského, čínského, nebo spíš čínskou pandu. A oni se k našim eh, eh, hodnotám staví velmi přátelsky, proto si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybyste o nich také uvažovali. Helmut Scholz Děkuji, pane předsedo. Já chci také vám, pane ministře, za vaše slova poděkovat a za vaši velice otevřenou prezentaci cílů, které si klade Eh, irské předsednictví. K těm otázkám, které už zatím eh, eh, v diskusi zazněly, bych se chtěl ještě jednou vrátit k multilaterálnímu obchodnímu systému, neboli ke kolu vyjednávání z Doha a ke Světové obchodní organizaci. Já jsem pochopil, že chcete jít dále v tomto směru a že byste chtěli znovu obnovit tyto principy multilaterálního obchodního systému. Otázka je, co bude prezentovat rada, abychom mohli tímto směrem jít vzhledem k tomu, jaké problémy v tomto směru vidíme, zejména v souvislosti se zemědělstvím. Když se podíváte na kapitoly, které se týkají zemědělství a jaké jsou tady eh, různé eh, dohody o, o volném obchodu, které se vyjednávají, pak mám své pochybnosti, zda to bude opravdu tak jednoduché. Co tady může předsednictvo předložit? i v tomto směru. Připomínám slova předsedy, že vyjednává komise. Co tedy můžete udělat, aby v tomto směru došlo k nějakému průlomu? A ještě, vy jste vlastně vůbec nezmínil latinoamerický kontinent jako jeden z pilířů e, pro obchodní dohody. A já musím přiznat, že snad když mluvíte o prioritách, tak to možná není zrovna priorita pro irské předsednictví, tady jí dopředu, ale my zase víme, že jsou tady velká očekávání eh, na latinoamerickém kontinentu, co si slibují od ekonomických a obchodních vztahů s Evropskou unii a že to je právě vázáno na jednání. A my jsme právě například dojednali smlouvu s Kolumbií o vodním obchodu, pak se také hovoří o asociačních eh, dohodách jinde. To znamená, že právě teď, když eh, předseda komise Barroso se zúčastní summitu v Chile, EU, Jižní Amerika, Latinská Amerika, tak určitě se tady bude hovořit o tomto problému s obchodní politikou. Jak tedy se chcete vypořádat s těmito očekáváními? Jakož vy jste první e, součást toho tria předsednictví a jak vy to chcete tedy začít? Pak už se tady zmiňovala síta Eh, jak si pronikla informace do veřejnosti. Týká se to kapitoly o ochraně investic. Eh, v této dohodě síta a v souvislosti s tím vznikly značné pochybnosti, co se týče um, um, urovnávání sporů uh, o ochraně investic mezi státy anebo mezi investory a státem. A myslíte si, že tady bude jednotné stanovisko? Evropský parlament zcela eh, jasně řekl, že my dáváme přednost tomu mechanismu urovnávání sporů mezi státy. A máte tady, máme tedy tady partnera v radě, který by říkal, že nechceme tento mechanismus opustit. Tuto... aby to nešlo tím směrem, jak to proniklo na veřejnost, že by to mělo jít spíše ve směru urovnávání sporů mezi investory a státem. A už tady vlastně bylo částečně e, zmíněno také e, duš, práv, duševní práva, duševní vlastnictví a příslušná mezinárodní dohody. Jak chcete řešit ehm, situaci, kdy roste povědomí v evropské veřejnosti, že duševní vlastnictví je jedním z hlavních kladů ekonomického růstu v Evropské unii, z kterého může těžit při stazích s ostatními zeměmi, ale že potřebujeme k tomu společná pravidla. A zmiňoval jste tady společná pravidla, aby došlo k rozvoji vzájemně výhodné spolupráce. tak, aby na obou eh, stranách eh, eh, docházelo k hospodářskému růstu, čili jak v Evropské unii, tak i u partnerů. Co tedy rada přednese komisi? Pokud vzniknou spory v těchto věcech, jak se to jasně ukázalo u akta. By Roberts. Teď tady mám poslední žádost o slovo ze strany pana eh, Roberta Stardyho, který je koordinátor za skupinu EKR. Roberta, prosím. Děkuji, děkuji pane ministře. Já jsem teď přišel z výboru pro zemědělství a tam je 8 tisíc pozměňovacích návrhů předložených k eh, eh, navrhované reformě společné zemědělské politiky. Tak to si myslím, že je asi rekord v tomto parlamentu. A já o tom hovořím, protože jsem eh, farmář, zemědělec a kupoval jsem celá léta eh, v Irsku dobytek a myslím si, že vaše zemědělská politika by měla eh, brzy být zrušena. Nicméně k tomu, co řekl Pítr, já si myslím, že Pítr má naprostou pravdu v tom, ehm, že jste se vyjádřil výborným způsobem a chci se zeptat, jestli byste mohl to ještě vyjasnit, protože my vyjednáváme o dohodě, která by už se měla dokončit. A čím dříve to dokončíme, tak eh, tím dříve se dostaneme k dohodám s USA a Kanadou. Ale pořád tady se vracíme eh, k otázce zemědělství, jestli budou v, zem, v tom jejich eh, hovězím hormony, jestli tam budou geneticky modifikované plodiny a tak dále. My budeme muset se asi jednou smířit s tím, že prostě k nám budou přicházet geneticky modifikované eh, plodiny, ale musíme pamatovat na to, že vy máte třeba eh, chovatele vepřů v Irsku a platíte asi 180 dolarů navíc za tunu soji a to si připlácíte jenom za to, že eh, není geneticky modifikovaná tato soja a přitom dovážíte maso z Latinské Ameriky a z jiných zemí, kde se běžně konzumuje a pěstuje geneticky modifikovaná soja a jiné plodiny. Takže tady je potřeba skutečně, aby eh, samotné tyto celé ekonomiky se vzpamatovaly. On ten problém je mnohem horší než jenom, eh, nebo hlubší, než jenom samotné geneticky modifikované eh, plodiny. Já už jsem v tomto parlamentu dlouho a většinou je to tak, že malé země jako třeba Irsko většinou vyjednávání vedou daleko lépe než velké země, takže já se skutečně těším na to, že se ta jednání eh, rychle vzpamatují, ale tady eh, se ještě jednou vracím tady k tomu, jak, jaký vy osobně máte názor, pokud jde o ty zemědělské otázky a jestli bychom tady měli nebo neměli na to klást nějaký přílišný důraz. Eh, mě by zajímalo, jestli mezi těmi osmi tisíci pozměňovacími návrhy, jestli tam je nějaký návrh, který chce to úplně zakázat třeba. Ano, říká pan Stajde, já myslím, že o tom budou uh, hlasovat asi 8 hodin nebo 9 hodin. Pan předseda, pan uh, William Dartmouth má slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám jednu naprosto jasnou a stručnou otázku, pane ministře, na vás. Jaký je váš názor na to, co bych já poz... popsal jako plíživou politizaci evropských dohod o volném obchodu? Tento trend je stále, stále horší a horší eh, vzhledem k tomu, eh, že tady uh, my teď po Lisabonské smlouvě máme spolu legislativní roli, spolu rozhodovací roli parlamentu, takže bychom se měli asi zbavit, říká pan předseda Lisabonské smlouvy. Já mám, eh, pan předseda říká, dvě obavy. První se týká toho, že jste vůbec nezmínil oblast Mercosuru ve svém projevu, takže znamená to, že podle rady Mercosur už eh, jaksi není na pořadu dne, pokud jde o program Evropské unie. A co očekáváte od vyjednávání v Santiago de Chile mezi komisí a Mercosurem, ministry zemí Mercosuru. Nesouhlasíte s tím, že bychom se ještě jednou měli pokusit oživit ta vyjednávání? Nebo máte pocit, že ta vyjednávání už jsou jaksi odsouzena k zániku? Samozřejmě můj vlastní názor je zcela jasný v tom smyslu, že bychom se měli ještě jednou pokusit tady velice důrazně přesvědčit naše partnery z Mercosuru, aby oživili ta vyjednávání. A druhá moje eh, poznámka se týká Indie. O Indii hovořili minimálně dva kolegové, kteří chtějí to téma eh, nahlédnout z trošku jiného eh, úhlu. Je dobře známo že obchodní dohody by měly být ambiciózní, to znamená mají širokou působnost a e, e, to v tom smyslu, že e, se mají tady věnovat celé široké tématice v oblasti obchodu, ať už jsou to zemědělské otázky, investice a tak dále. A také je jasné, že by tyto dohody měly v podstatě být prosty bariér, překážek. A já teď mám pocit, že tyto základní principy jsou ohroženy v tom vyjednávání s Indií. A to jsem ještě tady nezmínil vůbec tu kapitolu o udržitelném rozvoji. A objevily se náznaky v tom smyslu, že eh, tyto cíle s tou Indií splněny nebudou, to znamená široká působnost Eh, že tam bude široký záběr, pokud jde o eh, rušení překážek pro obchod. A za třetí tedy udržitelný, udržitelný rozvoj. Takže eh, myslíte si, že by tady měla Evropská unie dělat pro Indii nějakou výjimku a že by teda měla přijmout dohodu, která má úzkou působnost, která bude mělká, pokud jde o záběr, že tam nebude tedy nic o udržitelném, udržitelném rozvoji. Vy tady zastupujete stanovisko rady, takže my bychom rádi věděli, do jaké míry eh, bychom měli vyvíjet tlak na komisi v Irsku, v tom smyslu, že chceme, aby sloučila, sladila tedy eh, tu budoucí dohodu s Indií eh, s běžným vzorcem, podle, s běžnou podobou takovýchto dohod. Děkuji, pane ministře. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem členům výboru. Tady zazněla zase celá řada otázek. Petr Šťastný hovořil o tom, jestli Irsko eh, je v dobré pozici v této souvislosti. Já jsem nedávno byl v USA, eh, kde se podepisovala nějaká dohoda mezi univerzitami eh, v oblasti výzkumu a vývoju a, a tam bylo zajímavé, že americkou univerzitu tam reprezentoval irský zástupce a irskou zase američan. A, takže eh, tímto způsobem skutečně jsou propojeny irské a americké rodiny a myslím, že ty naše vztahy nám pomohou v této práci. Eh, upozornili jste tady na Tajvan. Já myslím, že v tuto chvíli neexistuje žádný návrh na zahájení vyjednávání s Tajvanem a eh, skutečně máme nabitý rozvrh, ale samozřejmě je to potenciální příležitost, až bude správný čas. Helmut Schulz eh, zmínil otázku Latinské Ameriky, stejně jako vy, pane předsedo. A samozřejmě, eh, ano, máme dohody s Kolumbií, s Peru, se Střední Amerikou a tak dále a v tuto chvíli probíhají eh, debaty s představiteli Mercosuru. Myslím, že pan komisař de Gucht Eh, v tuto chvíli se eh, zabývá těmito jednáními a abych byl spravedlivý, tak musím říct, že to všechno jde pomaleji, než se původně předpokládalo a že eh, jsou tam určité regionální problémy, které se táhnou velice pomalu Nicméně si myslím, že to je jistě oblast, která má celou řadu příležitostí. Pro nás je to rychle rostoucí část světa a myslím si, že Rada v žádném případě neodepsala jak si tuto, eh, tuto možnost do budoucna, ale z krátkodobého hlediska si myslím, že eh, naše největší výhody spočívají eh, spíše jinde. Pokud jde o akta a zemědělství a Eh, autorské právo v oblasti zemědělství, tak ano, tady jsou zcela jasné eh, rozdíly v rámci politik v rámci Evropské unie a dohody o obchodu, obchodní dohody, jak se nemají navrh nad jinými oblastmi politiky. A tam, kde máme tady zemědělskou politiku nebo politiku v oblasti autorských práv, tak samozřejmě eh, tyto politiky musíme vzít v úvahu, když vyjednáváme jménem Evropské unie. Ale pokud jde o to například, jestli u autorského práva potřebujeme v rámci Evropské unie vyvinout eh, nebo připravit lepší rovnováhu, která umožní eh, lépe využít příležitosti digitální ekonomiky, tak já bych řekl, že zcela jistě je to potřeba. A to je téma, kterému já se věnuji na Radě pro konkurenceschopnost, pro hospodářskou soutěž a já si myslím, že v tuto chvíli začíná v Evropě debata eh, o tom, jestli bychom neměli reformovat eh, naše pravidla v této oblasti a doufám, že my v rámci našeho předsednictví eh, ty debaty zahájíme, ale samozřejmě je to velice, velice počáteční stádium a všichni víme, jak je to citlivá otázka. Je to velice obtížný, obtížná oblast, obtížné je tady vyvážit jednotlivé zájmy, ale myslím si, že užitele, uživatele, tak tvůrci obsahu mají zájem na tom, abychom se snažili eh, nalézat nové dohody, které obou, oběma stranám umožňují maximalizovat příležitosti. Takže toto je oblast, která je zcela jistě velice důležitá. A myslím si, že pokud jde o obchodní dohody, tak tam určitě bychom neměli být inovativní, jak pokud jde o zemědělskou politiku, tak politiku v oblasti autorského práva. Určitě vyjednáváme na základě mandátu, který je nám svěřen a jistě se očekává, že stávající postoje se budou v takových vyjednáváních respektovat, že je zachováme. Pan předseda hovořil o tom, jestli to vyjednávání s Indií nám nepodkopává naše cíle v, oblasti, v ostatních dohodách. Samozřejmě jsou to cíle, pokud jde o sociální podmínky eh, v této zemi. A samozřejmě tady vyjednáváme s oběma stranami a je možné samozřejmě dosáhnout pokroku pouze, eh, pokud je eh, možnost vůbec dosáhnout schody. A samozřejmě ta dohoda, která z toho nakonec vzejde, je dohoda, která podléhá spolurozhodovacímu procesu a samozřejmě parlament bude mít příležitost eh, se nějak, zaujmout nějaký, nějaký postoj k tomu, jestli ta dohoda je dostatečně ambiciozní. Samozřejmě rada eh, se bude snažit maximálně využít všechny možné naše příležitosti a jistě doufám, že nakonec eh, Ehm, z toho nevznikne něco, co byste považovali za příliš mělké nebo příliš omezené ve svém, eh, ve svém záběru. Uvidíme tedy, jaký bude ten výsledek. Pan Dartmouth hovořil o tématu, u kterého si myslím, že tady zcela jistě nebudeme eh, přepisovat Lisabonskou smlouvu. Je jasné, že tyto dohody vždycky byly do jisté míry politické ve své povaze, protože jsou to vlastně ve výsledku dohody mezi eh, státy, mezi eh, státy, které se chce dohodnout na otevření trhu. Jsou tam vždycky určitá citlivá témata a eh, různí aktéři se k tomu staví různě. Takže je třeba tady vzít v úvahu názory občanů v tom, jak vůbec vytváříme naši obchodní politiku. Takže já si myslím, že tady je dobré, že jak rada, tak parlament má Eh, svůj hlas, pokud jde o vytváření těchto dohod. Já myslím, že ta eh, rovnováha je takto správně nastavená a že to odráží eh, to, jak jsme již dospěli v Evropské unii. V tom smyslu, že jsme schopni vyvážit naše zájmy v oblasti hospodářské politiky, zájmy našich občanů a to i v rámci tady prohlubování Unie za poslední léta, protože nejdříve se to jednalo eh, několika málo produktů, teď už je to mnohem komplexnější otázka. A podle mého názoru to zcela jasně odráží jasné přínosy toho, že tedy některé pravomoci máme společné, eh, pokud, když tedy chceme řešit globální témata. Protože eh, některé členské státy jako takové, jako samotné, by neměly stejný vliv v této oblasti. A to zcela jasně odpovídá tomu, jak se svět vyvíjí a e, také to je zcela jasně přínosné pro reakci na globální problémy. Thank you, Anna. Ano, děkuji a snad bych tomu dodal, že existuje závazné pravidlo z Lisabonské smlouvy. Totiž, že vnější politika Evropské unie musí být konsistentní. To znamená, že musí být konsistentní se zahraniční rozvojovou politikou, ale také s vnitřní politikou Evropské unie, mimo jiné se sociální politikou. Děkuji vám, pane ministře. Toto byla velice otevřená a e, rozsáhlá diskuse a předpokládám, že to není naposledy, kdy jste tady. Vždycky jste tady vítán. Během toho příštího půl roku tady budete vždycky vítán jako náš partner.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 Well, let's move on. Next item is... Uh, Další eh, máme obchod s prekurzory drog mezi společenstvím a třetími zeměmi. O čem to celé je? Obchod eh, s prekurzory. Prekurzory jsou chemické látky, které se často používají pro výrobu Therefore there is, um, léku. Leč proto jsou tady eh, velice eh, přesná regulatorní pravidla pro eh, obchodování s těmito látkami. A komise chce rozšířit toto nařízení z prekurzovy, aby tam byl efedrin, pseudoefedrin, což jsou chemické látky, které jsou obsaženy v léčivech proti alergiím odkud se dají poměrně ale snadno eh, extrahovat a dělat z toho nezákonně metaamfetamíny. A metaamfetamin už je přirozeně droga. Our rapporteur, this... A náš zpravodaj, my jsme, je to tedy naše věc, my jsme příslušný výbor a eh, zpravodajem je Frank Prust z EPP, eh, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, návrh nařízení komise, který máme na stole, má změnit současné platné nařízení, pokud jde o obchod s, s prekurzory mezi EU a třetími státy. Jde o, o změnu působnosti, efedrin, pseudoefedrin by tam měly být zohledněny a komise chce využít této příležitosti k tomu, aby modifikovala také komitologii na Lisabonskou smlouvu. Prekurzory. Jenom připomínám, jsou látky, které se používají pro výrobu léčiv, ale mohou se zneužít také pro výrobu drog. Jsou to prekurzory, které jsou uvedeny v příloze toho materiálu. Jsou celkem tři různé. Kategorie 1, tam je přísnější postup než v ostatních případech. A tyto látky jsou v tuto chvíli vejmuty. Proto musí, musela komise přepracovat tento materiál, aby tam bylo možné zahrnout také léčiva, která obsahují efedrin a pseudoefedrin, což jsou důležité prekurzory pro výrobu metamfetaminů. Jsou to látky, které je možné snadno extrahovat z léčiv a použít je k výrobě drog. Jsou to běžně používaná léčiva, používají se velmi často při chřipkách, rýmách nebo alergiích. A tyto dvě látky se teď mají zahrnout do působnosti tak, aby členské státy měly možnost vyloučit nelegální používání těchto prekurzorů. To je samozřejmě cíl, který můžeme plně podpořit, ale ptám se, zda ta působnost, o kterou se tady komise snaží, má pevný základ. Ty nové látky, které se mají vyjmout, vylučují léčiva. A z těch tří kategorií vlastně komise svým návrhem vytváří systém sui generis, který platí speciálně pro léky obsahující efedrin a pseudoefedrin. Podle mého názoru je to spíš nevýhodné. Obávám se, že pokud budeme mít zvláštní úpravu těchto dvou látek, tak text nebude ústrojný. A e, ve smlouvě, e, promiňte, v příloze jsou látky, které eh, je možné měnit eh, aktem v přenesené působnosti. Takže vyjmout ty látky, které patří k těm klasifikovaným, když to uděláme, tak při drobné změně smlou přílohy je nutné měnit také spolurozhodováním. A léky, které obsahují pseudoefedrin a efedrin, podléhají tímto potom procesu spolurozhodování. Ptám se, je to to, co chceme? A co se stane, když obchodníci s drogami najdou jiný lék, ze kterého budou moci tyto látky snadno extrahovat? Budeme muset znovu jít přes spolurozhodování, což je postup velmi obtížný a trvá dlouho. Takže komise chce mít konkrétní systém pro tyto léky, ale nemohli bychom mít jiný systém, kdybychom řekli, že pro toto se použije pro určité konkrétní léčivo, protože pak bychom mohli rozhodovat rychle. Jinak budeme čekat dva roky, než proběhne spolurozhodování a těžko budeme účinně bojovat proti obchodu s drogami v takovém případě. Můžeme samozřejmě počítat s tím, že obchodníci s drogami najdou jiná léčiva, z kterých si vyextrahují příslušné látky. Pokud tu máme tento záměr, tak chceme zabránit tomu, aby drogy vlastně ovlivnily zdraví našich občanů. A já se přimlouvám za to, abychom našli řešení, které umožní, abychom přihlédli k tomu, že je možné e, použít také jiná léčiva proto, aby se získal efedrin a pseudoefedrin. Tam se ještě na jednu věc, jak to vypadá z články 11 a 12. Po změně v článku 11 je uvedeno, že export eh, látek z kategorie 3 do určitých států eh, podléhá předběžnému eh, exportnímu povolení. A to je uvedeno také v příloze 1 článek 12 odstavec 1 a 3 hovoří o tom, že látky kategorie 3 podléhají schválení pro export v případě, že byly předem oznámeny a nebo pokud se mají vyvést do zemí, které jsou uvedeny v tom seznamu. Tato kategorie 3 se vlastně hlásí už před vývozem právě z tohoto důvodu, právě proto, že se má vyvést do zemí, které jsou uvedeny na seznamu. Proč se to opakuje znovu v článku 12? A teď další problém, komitologie. Jak už jsem řekl, Evropská komise eh, chce využít toto přepracování k tomu, aby to modifikovala také a přizpůsobila požadavkům Lisabonské smlouvy. Eh, určitě je to v některých případech oprávněné, ale článek 30a, myslím, není zcela jasný, protože nevíme, kdy může komise použít eh, aktiv přenesené působnosti, aby reagovala na nový vývoj v oblasti drog. V další části komise navrhuje, aby tyto delegované pravomoci byly časově neomezené a to si myslím je nepřiměřené, takže bych doporučil připravit návrh, aby toto bylo jasně časově omezené. A Evropská komise tu zvolila systém přeskumu, já bych vzal spíše konzultaci, kterou je možné použít proaktivně a která je účinnější při boji s drogami. Děkuji a jsem k dispozici pro otázky. Eh, Děkuji pane zpravodaji, a doufám, že komise si to všechno poznamenala. Myslím, že tady byly předloženy dobře podložené úvahy, námitky a výhrady našeho zpravodaje. Přejdeme ke stinovým zpravodajům, leč vidím pouze Francisku Keller za zelené a tím jí dávám slovo. Děkuji, děkuji také panu zpravodaji. I já mám určité otázky a pochybnosti ohledně tohoto návrhu a také otázky tedy na komisi. Vy jste zmínil, že asi 600 kilogramů této látky bylo konfiskováno v roce 2009 ale já bych chtěla vědět, kolik eh, představuje celkový obchod, o kolik kilogramech nebo tunách se bavíme, tedy jak velký problém to je. To si myslím, že je důležité vidět, aby som eh, mohli vyhodnotit, o jaký problém se jedná, jak rozsáhlý problém se jedná. Navíc jste řekli, že chcete zločincům to stížit, aby to pro ně bylo dražší a risk, rizikantnější získat tyto látky pro výrobu drogu. Ale do jaké míry to, eh, že to bude dražší, bude platit i pro ty firmy, které to chtějí používat pro legitimní eh, použití, tedy výrobu léčiv. To bych chtěla vědět. A dále říkáte, že nechcete vytvářet eh, překážky pro legální obchod. Jak to chcete zajistit? A jak budete vyhodnocovat dopad návrhu na legitimní obchod? A můžeme očekávat nějaká zdržení pro legitimní obchod, ku příkladu při obchodování s léčivy, pokud eh, bude nutné registrovat vývoz a každý vývoz bude eh, kontrolován, do jaké míry to bude představovat zdržení pro obchod, eh, legitimní obchod s léčivy, protože tam samozřejmě taková zdržení představují velký problém. Tolik eh, moje dotazy. Další stínový zpravodaj za SND, Jose Andres. Děkuji, pane předsedo. My jsme ještě, přicházíme z některých eh, výborů, proto tak na poslední chvíli. Pokud je o tuto zprávu, je velmi důležitá, protože se jedná o změnu nařízení eh, celních kontrol určitých eh, léčiv, které obsahují látky, ze kterých je možné dělat drogy. V první řadě jsou tu obavy ve vztahu na spotřebu drog, protože Lisabonská smlouva dala Evropské unii příslušnost a tady v parlamentu už byly vypracovány různé zprávy, vedly se rozpravy o spotřebě a užívání drog a vývoji v této oblasti. Různé drogy, heroin, kokain a další syntetické drogy. Nicméně Tady jde konkrétně o léčiva obsahující efedrin či pseudoefedrin, které je možné snadno přeměnit na drogy typu amfetamínu. A to je překážka, kterou je možné snadno překonat a tu látku tělo také dobře přijímá. a je to látka, která je silně návyková. Jak vypadá eh, situace v tuto chvíli v oblasti celních kontrol? Eh, kolik záchytů je v Evropské unii v současné době, pokud jde o tranzit přes Evropskou unii? Myslím, že je důležité, abychom tady měli správný nástroj, možnost zareagovat, eh, když se distribuuje to zboží a k tomu by měla být databáze. Tento výbor se zabýval i jinou zprávou, parlament také, kde jde o to, že celní úřady v podstatě nemají možnost provádět takovéto kontroly. A my chceme, aby celní orgány získaly tyto kontrolní pravomoci tak, aby bylo možné tyto nedostatky ostranit, odstranit. Myslím, že za jednotlivé frakce můžeme přispět svým dílem k tomu, aby situace byla taková, že tyto léčiva, která lze zneužít na výrobu drog, byla. Než dám slovo komisi, tak bych eh, se chtěl vrátit k jedné obavě eh, zpravodaje. Týká se to komitologie já eh, si nutně kladu otázku, proč komise na začátku ustupuje radě? A proč hned navrhuje eh, tento postup eh, zkoumání? Samozřejmě, že je to podle smlouvy, že Eh, když, že, že by komitologie měla následovat po této examinaci posouvání. Proč je tady taková výjimka? Myslí si komise, eh, přece tady členské státy, myslí si, že by měly mít eh, členské státy právo veta? Proč komise nebojuje více o právo autonomie, co se týče implementace legislativy Evropské unie? A vlastně tedy potom se parlament snaží de facto hájit autonomii komise. To mě tedy opravdu překvapuje, že komise eh, rovnou na začátku ustupuje eventuálním požadavkům členských států, které by mohly získat v podstatě právo veta vůči návrhu komise. Proč? Děkuji a dobré jitro, pane předsedo. Vážení kolegové, především chci poděkovat panu Prustovi za práci, kterou eh, provádí na, v souvislosti s tímto návrhem komise a s potěšením slyším, že je tady celková podpora cílů, o které nám s tímto návrhem jde. Těšíme se na zajímavou diskusi, jak bychom mohli dále tento text zdokonalit, protože, jak se zdá, neřeší všechny otevřené otázky. Pokud jde o první věc, vyloučení léčiv z rozsahu působnosti nařízení. To jsme zdědili, tuto situaci v současném nařízení. Jak víte, obchod léčivy je upraven směrnicí která byla nedávno novelizována a my jsme si nemysleli, že je třeba na tyto produkty stahnout i pod tuto směrnici, pokud tam nejsou v těchto léčivech žádné prekurzory. A řekla bych, že ve většině léčiv vlastně nejsou prekurzory, které by nezákonní obchodníci mohli snadno získávat a kde by bylo třeba, aby cla mohly jednat. Proto jsme navrhli velice specifické ustanovení pro ty léčiva, která obsahují efedriny, pseudoefedriny. O tom víme. Vy, ty znáte, když máte chřipku, když kašlete, jsou to běžná léčiva, je to i v prášku, můžete dokonce na internetu najít recepty, jak z toho extrahovat pseudoefedriny. Takže to jsou přesně ta léčiva, o která nám jde. A Ehm, jsou, ne, nevíme o tom, že by na trhu byla jiná léčiva, která by se dala snadno použít, nebo která by se dala použít a by se z nich snadno získaly E, prekurzory, přičemž ta látka by zůstala stabilní. Takže za těchto okolností jsme si řekli, že potřebujeme ošetřit velmi specifickou situaci a mít velice specifické ustanovení, které by se vztahlo jenom na tato léčiva. My také nechceme rozhodně dělat překážky pro zákonný obchod s léčivy a proto tohle pokládáme za nejrozumější přístup. Na nic lepšího jsme nepřišli. E, vyloučení eh, léčiv z definice z našeho hlediska zásadním prvkem. Týká se to ehm, rozsahu působnosti, proto jsme nepředpokládali, že by komise měla mít delegované eh, možnosti dát tato léčiva do přílohy. Pak, co se týče ehm, článku 11 a článkem 12 a znění, my jsme si znovu ta ustanovení přečetli kategorie těchto, e, ty, ty kategorie látek, které potřebují tedy oznámení předexportní, týká se to vývozu do určitých zemí. Čili tady by mohla být určitá země e, příležitost, jak to změní, zlepšit, tak aby to bylo jasnější. Pak Pokud se jedná o článek 30a, to se týká delegovaných eh, přenesených pravomocí komise, aby mohla pozměnit přílohu tak, aby mohla reagovat na nové trendy. Tady si myslím, že záměr je takovýto když zjistíme, že je nějaký nový produkt, který se dříve nepoužíval a teď se začíná používat proto, aby se obešla kontrolní ustanovení prekurzorů, pak bychom takovou látku mohli zařadit na seznam. To je tedy účel, abychom mohli řešit nové trendy eh, v nezákonném obchodování a chceme to nechat ale obecné to znění, tak abychom právě pokryli trendy, které dnes nemůžeme eh, popsat, že nevíme přesně, co, jaké budou. Ale říkáme také, že by se to mělo týkat takových látek, z nich se snadno získávat prekursory. Takže to dává určité, eh, určitou záruku eh, u tohoto návrhu. A e, jak pan Prust zmínil, je toto veliký prvek, velice důležitý prvek tohoto návrhu a i určité úřady e, všech členských států teď se snaží, e, jak zajistit komisi možnost rychlejšího reagování na nové trendy, na nové látky. A teď bych ještě zodpověděla otázku ohledně obchodu a objemu obchodovaných eh, látek. Momentálně nemáme statistiky v Evropské unii, které by nám umožnily eh, znát přesné objemy na, eh, co se týče mezinárodních statistik obchodu nebo statistik mezinárodního obchodu, vychází to z harmonizovaného systému a společné nomenklatury EU. A co se týče EU a společné nomenklatury, tady nemáme zvláštní kód tarifu, který by se týkal léčiv, které obsahují efedriny a pseudoefedriny, protože se na to vztahuje obecnější kód. Proto jsme mezi tím navrhli, aby se vytvořil zvláštní registrační kód právě pro tyto látky ve společné nomenklatuře a také žádáme Světovou celní organizaci, aby to zahrnula do budoucího harmonizovaného systému. Teď od 1. ledna tohoto roku už máme specifický kód v Evropské unii, tudíž budeme mít možnost vést statistiku o obchodování s těmito látkami. Nyní k dopadu na firmy jaký dopad ten návrh bude mít. Jaká se to zejména předpokládaného oznamování předvývozního. My jsme konzultovali eh, asociaci eh, lékař eh, farmaceutického průmyslu také se konaly veřejné konsultace a nakonec e, tyto, tyto partneři mají za to, že návrh komise bude mít naprosto minimální dopad na obchodní transakce v tom smyslu, že předvývozní oznamování představuje informaci, kterou úřady v členských státech budou poskytávat eh, státu vozu a to už bude k dispozici v celním prohlášení, které musí předložit eh, podni- firma, která chce vyvážet zboží. Čili firma předloží celní prohlášení a z toho získají úřady příslušnou informaci, pošlou to jako eh, oznámení do země určení a tam musí do 15 dní odpovědět, zda ta transakce je povolená nebo ne. Vzhledem k tomu, jak to dlouho obvykle trvá, aby eh, například firma dostala povolení vývozu léčiv. Jak víte, eh, v několika zemích světa to potřebují takové povolení. Tak eh, vzhledem k tomu, jak dlouho to normálně trvá, tak si tyto firmy nemyslejí, že by toto bylo nějaké další zatížení jejich transakcí. Také komise a členské státy budou velice bdít nad tím, aby to nespůsobilo žádná zdržení legitimního obchodu ani co se týče předvývozního oznámení, ani co se týče eh, celních eh, kontrol zboží, které se dostává na evropský trh. Doufám, že jsem zodpověděla většinu dotazů a tím vám děkuji. Check. Já myslím, že jste úplně neodpověděla na moji otázku. Ono to vlastně bylo dokonce zopakování otázky, kterou vám položil pan zpravodaj. Proč komise zvolila přeskumný postup? Děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěla vynechat vaši otázku, omlouvám se. My jsme navrhli tento postup proto, že to je v souladu s obecnými pravidly, která se týkají obchodní politiky. Ale musím také říci, že všechna ta operativní a legislativní práce, kterou vykonáváme, probíhá ve spolupráci mezi komisí, úřady eh, členských států a zástupci tohoto odvětví. Takže z tohoto důvodu, když chceme navrhnout, nějak, eh, přidat nějakou látku do přílohy, tak je velice důležité, abychom měli informace a vstupy právě ze strany členských států a jejich odborníků. A právě v duchu tohoto partnerství jsme zvolili tento postup. Samozřejmě jsme ale otevřeni i jiným alternativám. Děkuji. Samozřejmě nepotřebujete ale tímto způsobem jenom vstupy, ale také jejich souhlas. A teď pan zpravodaj má prostor. Eh, oui, juste une petite précision. Rád bych eh, reagoval ještě na jeden bod já jsem pozorně poslouchal, co řekla komise, budeme pracovat dál určitě. Pokud je o rozdělení těch látek, těch prekurzorů, tak asi nikdy nebude to rozdělení ideální, ale možná, že bychom se mohli pohnout směrem k nové klasifikaci. Situace je taková. Víme, jak vypadá situace s těmito léčivy, ale neví teď, ale nevíme, jak bude vypadat zítra. Eh, tím mám například eh, na mysli příslušné odvětví. Nevíme, jak to bude vypadat s obchodní politikou těchto firm. Eh, o tom se zmínila také paní Kellerová. My nechceme bránit legálním výrobcům v obchodu, ale chceme mít účinný postup a účinnost. Pro mě znamená také to, abychom dbali na to, že spolurozhodování bude pravděpodobně trvat dlouho, nebude to příliš akceschopné a komitologie eh, to je postup, který se hodí eh, jako rychlý postup méně. Bude trvat dlouho, než se to vyřeší a přitom nám jde o to neblokovat činnost eh, legálních výrobců na straně jedné, na straně druhé, ale účinně bojovat eh, a úspěšně proti eh, obchodu s drogami. Děkuji. OK. Dobře tady. Teď jedno oznámení ke časovému plánu a kalendáři. Projednání návrhu zprávy proběhne na dalším běžném zasedání našeho výboru. To bude 20. a 21. února. Takže budeme očekávat návrh této zprávy ze strany pana kolegy Franka Prusta. Teď si musíme udělat přestávku. protože naším dalším bodem na pořadu jednání je schůze koordinátorů, takže ti z vás, kteří nemají oprávnění zůstat v místnosti na schůzi koordinátorů, prosím odejděte eh, z sálu. Další část veřejného zasedání bude pokračovat od 15 hodin. Koordinátoři se shodli, že začneme eh, naše, naši schůzi koordinátorů už o 15 minut dříve, to znamená v 11.15 a sejdeme se tady eh, zde opět v 11.15.